Takže hlasování zjistím. Paní Bilbao chce něco říci. Dobrý den vám všem, paní předsedkyně. Jenom chci říci, že jsem přeběhla z hlasování na výboru pro rybolov. Nechala jsem tam svou hlasovací kartu, takže prosím zohledněte eh, moje hlasování. Budu tady hlasovat s držením ruky. U vás je to podobné, pane Rikete? No, tak stačí mi to říct se úsměvem, já tomu hned rozumím. Alors vous levez bien la main. Takže vy prosím dobře zvedejte ruku, tak abychom na vás nezapomněli. Zkontrolujeme počet. Budeme tedy nejprve eh, dělat zkušební hlasování, eh, takže zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování plus dva, takže jako první dohoda mezi Evropskou unii a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb. Zahajuji hlasování. Tak eh, paní Bilba už má svoji kartu, pane Rikete. Le vote est clos. Končím hlasování. Jednomyslně schváleno. Vy jste hlasoval pro? Ano? Takže, pane takže to není 42, ale 43 v oficiálním zápise. Výborně. Tak, můžeme přejít rovnou k výměně názorů s Majou Markovičičovou Kostelacovou, což eh, je výkonná ředitelka Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Už je na cestě, už je tady. Vítejte. Merci beaucoup. Děkuji. Vážení kolegové, eh, máme tady to potěšení přivítat na našem výboru paní Maju Markovičičovou Kostelacovou, která je výkonná ředitelka Evropské agentury pro námořní bezpečnost po volbách v roce 2019 jsem se rozhodla pozvat výkonné ředitele všech tří agentur souvisejících s dopravou, aby nás seznámili se svými činnostmi. A v tomto kontextu tedy vítám paní generální ředitelku, která se e, ujala funkce 1. ledna 2019 a my jsme e, v únoru navštívili tuto agenturu. Vždycky s agenturou EMSA jsme měli velmi dobrou spolupráci a dnes je tedy na vás, abyste nás seznámili seznámila s hlavními eh, úspěchy práce agentury a abyste nám také řekla, jakou budete mít strategii v dalších letech, abychom vám v tom mohli napomáhat, protože samozřejmě námořní doprava eh, je věc, na kterou se hodně soustředíme. Takže prosím, máte slovo asi na 6 minut a potom otevřu diskusi s poslanci. Okay, great. Dear Madam President, Vážená paní předsedající, vážení europoslanci, europoslankyně, dámy a pánové, je mi velikou ctí být zde mezi vámi už po druhé v roce 2019, byť rok 2019 je můj první rok ve vedení EMSA. A je mi velkou ctí mít možnost představit vám agenturu EMSA, jakožto novému výboru TRAN a podělit se s vámi o e, naši pětiletou strategii, která byla přijata naší správní radou teprve minulý měsíc. Všichni víme, že námořní doprava je naprosto zásadní pro evropskou ekonomiku. Po celém světě více než 80 obchodovaného zboží, e, přičemž ten evropský procentní podíl je podobný, spoléhá na mezinárodní námořní dopravu. Zhruba 33% vnitřního obchodu eh, uvnitř EU je vyřizován, vybavován přístavy. Evropská unie je důležitým hráčem na mezinárodním poli. Má zhruba 40 veškerého výtlaku mezinárodně vzato. Vzhledem k tomu, že námořní obchod se navyšuje, podobně se navyšuje význam našeho přístavního sektoru, jakožto brány pro mezinárodní obchod přicházející do EU. To jde ruku v ruce s narůstajícím objemem a složitostí námořní dopravy. Byť tato doprava je obecně dynamická, eh, mezinárodně se neustále mění, můžeme přesto snadno říci, že Právě teď se námořní doprava nachází na křižovatce. Nikoho nepřekvapí, že technologický vývoj transformuje náš každodenní biznis. A já bych řekla, že vidíme stále více automatizace na palubě lodí, včetně plně autonomních lodí, a ty už jsou těsně za horizontem. Když to si eh, spojíme s novými způsoby pohonu lodí, skoncování s využíváním fosilních paliv, tak vidíme, že sektor námořní dopravy se chystá na velkou transformaci, což mu pomůže snížit uhlíkovou stopu. Rovněž to bude představovat příležitost pro hospodářský růst na základě inteligentních, chytrých řešení a využívání nových technologií. Ale jak všichni víme, nic z toho nepřijde bez výzev. Přes bezpečnost, po sociální rozměry. A my v EMSA se připravujeme na reakce na tyto výzvy a zároveň se snažíme usnadňovat změnu, tedy v rámci našeho mandátu, a zajistit, že naše prostředky budou využívány tím nejlepším způsobem institucionálně. Všichni víme, máme nový parlament, máme novou komisi, byly stanoveny nové priority pro Evropskou unii a EMSA tak představuje hmatatelný příspěvek k většině z nich. Nový víceletý finanční rámec, který bude platit od roku 2021, se stále vyjednává a já jsem velice vděčná tomuto výboru za aktivní prosazování žádostí EMSA, abychom zachovali stabilní rozpočet v reálných číslech pro naši oblast a spolehám na vaši další podporu v této věci. Než vám prezentuji eh, naši novou strategii, dovolte mi stručně EMSA představit. Agentura byla zřízena v roce 2002 jako součást takzvaného balíčku Erika 2 v reakci na eh, velké katastrofy, nehody tankeru, Erika a Prestige, které znečistily stovky kilometrů evropského pobřeží. Úkoly EMSA jsou oramovány naším zakládacím nařízením, které bylo několikrát pozměněno, včetně poslední změny v roce 2016, tak, aby evropská spolupráce v oblasti ochrany pobřeží se stala součástí také našeho mandátu. Řečník bez mikrofonu. Podle našeho zakládacího nařízení je EMSA decentrální agenturou EU, která byla zřízena za účelem zajistit vysokou uniformní eh, úroveň bezpečnosti na moři, prevenci znečištění, reakce na znečištění, respektive znečištění pobřeží eh, eh, loděmi. A v rámci těchto reakcí řešíme také instalace, ropné a plynové instalace. A také přispíváme k efektivitě námořní dopravy. Podle našeho zakládacího nařízení EMSA tohoto dosahuje tím, že poskytuje evropským členským státům a komisi technické a vědecké asistence a vysokou úroveň znalostí, tak, aby tito pak mohli řádně aplikovat komunitární legislativu v oblasti bezpečnosti na moři, ochrany životního prostředí a předcházení znečištění a vyhodnocuje efektivitu opatření, která byla, která byla provedena. EMSA má pak také celou řadu operačních úkolů, včetně celé sady služeb, které mají pomáhat členským státům reagovat na ropné znečištění a e, pomáhá službám, které řeší dohled nad námořní dopravou. Aktuální finanční alokace je zhruba 83 milionů euro. Naše správní rada se stává ze zástupců e, 28 členských států EU společně s Islandem, Norskem a Evropskou komisí. Máme 270 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v EMSA. Sedíme v Lisabonu od roku 2006, kdy se agentura přestěhovala na pobřeží řeky Tež. Většina z našich zaměstnanců je z oblasti námořní dopravy anebo ICT a to je velice důležité, protože eh, v, tom, v této oblasti převážně mužské máme 36% zaměstnankyň. A já bych ráda, abych bylo ještě více, ráda bych, aby to bylo 50 na 50 před koncem mého mandátu, aby se to tím pádem združilo eh, s tím, jak to máme u seniorních manažerů, což jsou přesně tři muži a tři ženy. Jako žena ve vedení EMSA a vzhledem k tomu, že máme předsedkyni výboru TRAN a že máme komisařku pro dopravu a máme předsedkyni Evropské komise, myslím si, že se v Evropě hezky v oblasti genderového vyvážení, zejména v sektoru dopravy, posouváme. A myslím si, že tím, tedy tímto příkladem ukazujeme, jak moc podporujeme eh, ten empowerment žen v oblasti dopravy. Takže stručně řečeno, co v EMSA děláme? Jak říkám, pomáháme Evropské komisi při vývoji nové legislativy a zajišťujeme harmonizovanou implementaci napříč celou EU všech mezinárodních a e, evropských legislativních aspektů. A v tomto kontextu v letošním roce jsme provedli 22 návštěv v členských státech, 16 e, inspekcí organizací a 5 tzv. třetích zemí za účelem uznávání certifikátů námořníků. Máme různé studie. V letošním roce jsme se zaměřovali na otázku požárů v zařízeních a vozidlech na palubě lodí. Eh, řešili jsme také možnosti kormidlování a vedení plavidel a eh, další témata. Nabízíme také tvorbu kapacit u národních orgánů, tak abychom zajistili, že tyto kapacity budou harmonizované jak uvnitř EU, tak mimo ní. V loňském roce jsme měli více než 1 tisíc účastníků našich školení, kde jsme využívali naši technologii, včetně nástrojů pro učení se na dálku a v nedávné době také virtuální realitu. Vyvinuli jsme nástroje na podporu dispečingu lodí v Eh, přístavech, což je naše, náš vlajkový nástroj. Máme devět dedikovaných modelů, včetně dvou konkrétně určených pro environmentální záležitosti. Podporujeme služby zprávy přístavů a eh, leteckého sledování, řešíme otázku emisí CO2 a energetické účinnosti plavidel. Nastavili jsme se jakožto hlavní poskytovatel eh, jaksi obrázků ze sledování moře v Evropě. Sbíráme data, analyzujeme, každý den dostáváme více než 16 milionů zpráv související s plavidly z 96 tisíc různých poskytovatelů eh, vzdálené námořní dopravy. Zajišťujeme eh, otázky environmentální ochrany, bezpečnosti a tak dále. Členským státům jsme pak poskytli více než 11 tisíc takovýchto zpráv. A díky naší reakci na ropné znečištění jsme schopni pomáhat členským státům, pakliže dojde k únikům rop, eh, ropných produktů a nebo k nějakému poškození příslušného zařízení. Máme dedikovaná plavidla eh, pro tuto oblast. Máme dvě plavidla CLC Virginia a Grand America. Provádíme průměrně 10 operačních cvičení za rok. Máme také vlastní drony, které doplňují naše portfolio dohledu nad mořem. Naše portfolio se stává ze sedmi RPAS, která jsme používali v šesti případech v roce 2000. 19. Monitorovali jsme emise a pomáhali jsme také reagovat na ropné úniky. Teď tedy, co se týče naší strategie. Od doby, kdy jsem se před rokem přidala k EMSA, byl můj úkol číslo jedna vyvinout nový strategický víceletý rámec pro tuto organizaci. To jsem také udělala v rámci inkluzivních procesů společně s Evropskou komisí, s členskými státy, s průmyslem a sociálními partnery, respektive jejich zástupci a e, v rámci našeho řídícího orgánu. Výsledkem je, že máme ambiciozní, ale realistický dokument, který e, e, uznává EMSA jakožto organizaci, která je v popředí technického vývoje a jakožto centrum excelence pro námořní záležitosti. Tato pětiletá strategie je založena na pěti pilířích. Je to našich takzvaných 5S, to tady v češtině nefunguje, je to udržitelnost, bezpečnost, zjednodušování a dohled. A u, každého, u každé z těchto oblastí jsme identifikovali strategické priority a pak několik strategických cílů. Zároveň jsme se rozhodli, jakým způsobem v těchto oblastech hodláme plnit své závazky a v tomto kontextu jsme EMSA definovali jakožto kvalitní, vysoce kvalitního poskytovatele služeb členským státům, komisy, eh, což jsou naši hlavní zákazníci. A i nadále těmto budeme poskytovat ty nejkvalitnější služby a oni nám výměnou za to budou pomáhat eh, tím, že budou co nejefektivněji provádět své vlastní úkoly. Budeme fungovat také jako spolehlivý partner, kde EMSA tedy s intenzivní spolupráci s ostatními orgány EU, tak abychom vytvořili více hodnoty pro námořní sektor. Ještě má minutu? Aha, no tak v tom případě ten zbytek proběhnu. Takže těch našich hlavních pilířů. Nejprve tedy udržitelnost. Tady zcela účelně, toto je náš nejdůležitější pilíř. Chceme podporovat Evropský Green Deal tím, že budeme dále rozvíjet naše znalosti, ale také naše operační úkoly v kontextu eh, našich misí a v kontextu takzvaných, takzvaného, dejme tomu, klasického znečištění, kde konstantně rozvíjíme naše schopnosti reagovat v případě, že dojde k nějakému znečištění. Toto bude muset být přeskoumáno v kontextu různě využívaných alternativních paliv nebo takzvaných bunkrů, kde bude potřeba eh, aktuální pravidla revidovat. Za další tedy bezpečnost. Bezpečnost to je hlavní pilíř naší práce. My jsme agentura pro bezpečnost eh, v námořní oblasti a my jsme identifikovali vysoce riziková plavidla, zejména ta velká, ty takzvané ultra large kontejnerové lodě, ultra large eh, osobní lodě, rybářská plavidla, ale také všechno, co nepatří do plavidel konvenční velikosti. Tolik tedy naše priority na příštích pět let. Samozřejmě Eh, ty, ty, ty, ty auta, ta autonomní plavidla a tak dále. To všechno budeme muset zvážit z bezpečnostního hlediska, z komunikačního hlediska. Konec konců jedná se o hybridní prostředí, ale budeme to muset zvážit také z hlediska definice různých služeb, které poskytuje EMSA a to, jakým způsobem tyto služby zapadnou do toho nového prostředí. V kontextu bezpečnosti bychom také měli neustále pamatovat na to, že ten hlavní prvek bezpečnosti jsou dobře vzdělaní a motivovaní lidé, tedy dobře vzdělaní námořníci. To je klíčové pro bezpečnost a v měnícím se prostředí, kde máme daleko více autonomních plavidel, musíme také zvážit sociální aspekty, zejména co se týká vzdělávání nové generace pracovníků. Je potřeba motivovat nové generace, aby se přidali do tohoto průmyslu, to je naprosto zásadní a my si myslíme, že v rámci toho, že budeme zvyšovat povědomí, budeme hrát jako EMSA důležitou roli. Ehm, další aspekt bezpečnosti je to, že vnímáme potenciál EMSA, aby dále rozvíjela naše schopnosti zajišťovat evropské plavební, e, e, evropská plavební pravidla i mimo e, Evropskou unii, zejména co se týká pirátství, terorismu a ozbrojených loupeží. Zde je EMSA stakeholderem, který by zde mohl poskytovat dodatečnou hodnotu. Samozřejmě kybernetická bezpečnost to je další věc, jsme stále více závislí na technologickém rozvoji, takže to je velice důležité a i na to pamatujeme. Dohled, jak jsem říkala, EMSA se mm, nastavila jako střed té námořní sítě. Neustále poskytujeme informace jak národním zprávám pro oblast námořní dopravy, tak mm, ostatní instituce. Máme stále víc a víc e, obrázků z mm, námořního prostředí a tuto technologii používáme pro združování, integraci Eh, různých druhů informací, které dostáváme. V tomto kontextu chceme dále přeskoumat, jak bychom mohli pomáhat příslušným státům s operacemi záchrany na eh, moři. My tyto informace integrujeme z různých zdrojů, tedy z lodí, z různých druhů pozorování a v nedávné době také z dronů. Ale stále více proskoumáváme možnost, jak využívat umělou inteligenci pro předvídání a prevenci problémů nebo řekněme obětí na moři. Jeden z pilířů naší agendy je rozhodně zjednodušování. Konkurenceschopnost evropské námořní dopravy a obecně námořního sektoru závisí na redukci administrativní zátěže, a na vytváření skutečného jednotného řekněme, okénka v Evropě. Díky přijatému nařízení, na jehož implementaci spolupracujeme s Evropskou komisí, si myslíme, že můžeme významným způsobem přispět k redukci administrativní zátěže v oblasti námořní dopravy, což bude mít pozitivní dopad i na životní prostředí v oblasti námořní dopravy, protože to sníží objem času, jaký lodě tráví v přístavech. V tomto kontextu také chceme, aby se EMSA více angažovala v tom širším logistickém řetězci, aby se nesoustředila pouze na e, eh, námořní dopravu. Já vím, že strašně přetahuji, ještě mi dovolte zmínit jednu věc. Používáme hodně technologií. Já jsem přesvědčena, že naše hlavní aktivum jsou naši dedikování, dedikovaní profesionální zaměstnanci. Máme 270 vysoce kvalifikovaných profesionálů a když máte takovýto počet kvalifikovaných lidí eh, interně, můžete jít příkladem. My jsme organizace, která má ve svém mandátu ozeleňování nebo respektive i tu environmentální agendu. A musíme ukázat, musíme jít příkladem. A v tomto kontextu jsme spustili projekt ozelenění EMSA, kde prostřednictvím implementace systému EMSA s různými opatřeními ukážeme ostatním, jak se to má dělat. Například v tomto kontextu implementujeme zákaz plastu na jedno použití, budeme používat elektřinu z 100% obnovitelných zdrojů, zavádíme požadavky na udržitelnost v našich zakázkách, instalujeme nabíjecí stanice pro elektromobily na, na, na, našem, na naší parcele. A, ale hlavně náš team building se soustředil na vyčištění pláže v Lisabonu a to bude naše každoroční činnost. Takže eh, bych chtěla poděkovat tomuto výboru, ještě jednou za pozornost. Ráda vás zvu, abyste nás přijeli navštívit. Třeba se nám podaří spojit síly na ozelenění EMSA jakožto jedné z vlajkových institucí Evropské unie. Ještě jednou se vám omlouvám za to, že jsem přetáhla přidělený čas. Děkuji. Merci beaucoup de... Děkuji za tuto prezentaci a nyní tedy zahajuji diskusi. Jak jste říkala, eh, námořní odvětví eh, bude čelit několika velkým výzvám. O té první jste hovořila, námořní odvětví eh, v souvislosti s klimatickou výzvou, to je taková, takový váš nový itinerář, jak to vlastně bude součástí Green Deal, jak se to zapracuje do práce komise. Evropská komise hovoří o 55%, vidím, že někteří se usmívají, ale jak tedy eh, to zajistíte, jak zajistíte uhlíkovou neutralitu? Řekněte nám konkrétně, co je třeba udělat. Je to opravdu velká výzva. Ne, ne, já tady, já tady, Ne, já jsem položila takovou obecnou otázku jako předsedkyně výboru, ale eh, myslím, že o těch ostatních výzvách budou hovořit ještě kolegové. Paní Teller má slovo za EPP na dvě minuty. Uh, hi, Miss uh, Kostelak, thank you. Já vás zdravím, paní Kostelák. Děkuji vám za komplexní eh, přehled eh, o činnosti vaší agentury a blahopřeji vám k genderově váženému eh, představenstvu. Já jsem z Rakouska a pro nás voda, respektive eh, slaná voda, není eh, přirozeným eh, životním prostředím. Nicméně já chápu tu přidanou hodnotu, kterou přináší vaše agentura. Já se vás nepřekvapí, že mám eh, dotázku k dohledu. EMSA eh, zajišťuje nástroj k automatickému eh, sledování chování, tak abyste mohli odhalit nějaké abnormální chování, specifické chování a také jste vytvořili nové algoritmy, ze kterých se ten sledovač chování stane mm, mm, mm, silným analytickým nástrojem. Také eh, monitoruje, tedy, eh, tedy eh, využíváte potenciál pseudosatelitů s vysokou výškou. Jak lze tedy překročit Středozemní moře, aniž by člověk byl zachycen a jak je možné se tam pořád ještě utopit? Co se bude muset změnit a co budete potřebovat jako EMSA? Děkuji. Děkuji, pan Danielson. Hm, dvě minuty na celé. Thank you. Uh, and thank you very much for the presentation. Uh... Děkuji vám za prezentaci. Uh, budu mluvit švédsky. Využiju té příležitosti. EMSA na svých uh, domovských stránkách uh, popisuje, že je tady zvýšené riziko nehod vzhledem k eh, zvýšenému provozu a také dopravě nebezpečného zboží a to ovlivňuje mm, životní prostředí a také eh, lidi na eh, lodích. Dnes tady popisujete, jak minimalizovat tato rizika prostřednictvím technického vývoje, ale také prostřednictvím mm, příslušné regulace. Takže já se zeptám, jestli myslíte, že bychom jako zákonodárci měli eh, stanovit nějakou prioritu, tak, aby to bylo prostě eh, všechno bezpečnější. To znamená, abychom měli bezpečnější eh, <clears throat> pracoviště pro posádky. Jak to udělat? Jak snížit dopad námořního sektoru na životní prostředí? Tatia? Pan Bozatia? Monsieur Bozatia, vous voulez pas prendre la parole? Vy si nechcete vzít slovo? Nechcete vystoupit? Nechcete hovořit? Dobře. Takže jsem se na vás obracela zbytečně. Eh, Pankov. Thank you. Thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně, a, a děkuji za velice eh, zajímavou prezentaci, paní Kostelac. Vy jste hovořila o více než 3289 eh, <clears throat> nehodách za rok. Já jsem se chtěl zaměřit na ztráty na životech. Kde k něm dochází? Někdy jsou tady trendy hm, v čase, pokud jde o ztrátu na život, ztráty na životech v evropských vodách? A potom konkrétněji, pokud jde o Eh, ta tragická, eh, ty tragické ztráty na eh, životech ve vysokých počtech mezi těmi, kteří se pokoušejí přijet do Evropy na nevhodných plavidlech. Můžete popsat úlohu vaší agentury při snaze omezit počet lidí, kteří se utopí z těchto plavidel? Druhá otázka se týká Eh, vašich styků s orgány eh, provozujícími majáky, eh, pokud je o informační technologie a předávání zpráv mezi vámi. Jaké máte vy vztahy s takovýmito agenturami? Čili za prvé ztráty na životech, trendy a vaše úloha, pokud je o ty děsivé ztráty v středozemním moři. A za druhé, vaše eh, styky s mm, orgány provozujícími majáky po celé Evropě. Děkuji vám. Ještě jednou dám slovo paní Nachtigal za skupinu Renew, protože nevystoupila. Takže Edit, nejprve dávám slovo koordinátorům, protože to jsou, řekněme, vedoucí strany a potom běžným poslancům. Takže konec eh, výuky pana Rikete, takže paní Naktegal. Merci, madame Chair. Um, and thank you for the presentation. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za prezentaci. Já se zaměřím na ten eh, nástroj SafeCNet. Ten byl vytvořen eh, proto, abychom rychleji reagovali na nehody a nebezpečné situace na moři. A tenhle systém eh, pro monitorování informace eh, ukládá informace na evropské úrovni. Já si myslím, že je velmi dobrý a ty informace jsou eh, od přístavních úřadů a tak dále a mají tedy poskytovat příslušné mají tedy se zaměřovat na příslušné věci, ale bohužel někde je to ještě příliš složité a nadbytečné a nekoordinované. Jak můžeme tohle zlepšit? A jakou o, roli v tom hraje ESMA? Protože pokud je o námořní bezpečnost, tak úplnost a spolehlivost jsou naprostým základem. Děkuji. Paní Kultura. A ah, monsieur Gilles, excusez-moi. Tak ne, ještě pan Ziele. Děkuji, eh, že eh, dehontový systém. Eh, dehontový systém, ne? Nezlobíte se na mě proto. No, no, no, I'm following systems. No, no, já jenom tady dodržuji dehontový systém, tak jsem čekal, že teď budu mít příležitost se zeptat. Děkuji, paní čiško Stelák. Já, a než jsem se stala eh, šéfem eh, té agentury v Lisabonu, eh, tak jsem navštívil tu agenturu, bylo to velice zajímavé technicky a tehdy bylo těžké nastavit spolupráci mezi těmi různými evropskými agenturami v bezpečnostních otázkách, mezi Frontexem a EMSou třeba, protože třeba i s plavidly, která se někdy vypnou, zejména ve středozemním moři, všechny ty signalizační systémy, tak byste mohli poskytnout Frontexu informace o tom, co se děje v realitě. Takže eh, máme tady nějaké zlepšení v této oblasti? Protože um, Máme tady uh, různé výzvy pro členské státy, uh, pokud jde o, o to, to, to překračování migrantů ve Středozemním moři. Takže zlepšuje se tady nějak ta spolupráce těch agentur námořních? Tak paní Kudara, máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já poděkuji eh, řečnici za velice zajímavou prezentaci. A vítám, že je tady také eh, další žena v této oblasti, které jinak dominují muži. Přenesla jste velice optimistické ambiciozní cíle pro příští rok, ale já položím otázku o trvalé udržitelnosti. To budeme řešit v nadcházejících letech. Správně jste řekla, že eh, tady je strategie, ale ráda bych se dověděla ještě něco o těch nástrojích, eh, které budete používat v nadcházejících letech, abyste mohli například, jste mohla například bojovat s mm, námořním znečištěním. Vy jste to eh, zmínila, ale ještě bych se zeptal na některé ty nástroje. Ty aktivity, eh, o kterých jste hovořili, jsou důležité pro prevenci znečištění na moři a, nelegální činnosti, pro prevenci nelegální činnosti. Tuhle situaci musíme zlepšit. Nedávno eh, jsme tady měli spoustu úmrtí i pokud jde o, o migraci, tak jak si myslíte, že se ta situace zlepší? Děkuji za tuto otázku. Paní Montero má slovo na dvě minuty. Eh, <clears throat> eh. Děkuji, eh, paní předsedkyně. A samozřejmě mnohokrát děkuji našemu hostu za tu přednášku. Díky tomu můžeme teď získat opravdu komplexní přehled o činnosti EMSI mm, v souvislosti s členskými státy a Evropskou komisí. Slyšeli jsme tady informace o bezpečnosti a digitalizaci a o boji s klimatickými změnami. Víme, že tady jde také o to, že se bojuje proti znečištění moří, tankery ropnými například. Takže jak to mám několik otázek, eh, které se týkají eh, kompetencí vaší agentury v oblasti námořního sektoru a životního prostředí, zejména eh, o konkrétní směrnice které eh, se týkají eh, boje proti emisím CO2. Co můžete říct eh, k této rámcové legislativě? Jak daleko je její implementace? Minulý týden jsme na plénu schválili usnesení ke COP25 a to se týkalo i námořní dopravy. Myslíte si, že tento sektor je připraven? Jaký, jaké cíle musí dosáhnout? pokud jde o čistší palivo, tak jak to lze dosáhnout i eh, na úrovni přístavů a evropských plavidel? A potom, podle vašich zkušeností, myslíte si, eh, že my jako poslanci jsme eh, schopni nějak pomoci ještě celému námořnímu odvětví tím, že budeme bojovat za snižování emisí skleníkových plynů? Jaká opatření by eh, tady byla vhodná? Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co jste říkala, paní Kostavac, je pravda. Evropská doprava je v rukou dam. Máme tady komisařku, eh, předsedkyni výboru, eh, vy jste taky dáma, ale řešíme následující problémy. Já jsem eh, na zasedání asociace eh, v jachtingu a eh, to oni se tam obávali, že EMSu nezajímá nic, co se týká jachtaření a provozu výletních lodí. Oni si myslí, že tady zatím jsou nesložitelné statistiky. V jednom členském státě něco takového je přes 8,5 eh, metru, něco přes 11 metrů. Prostě ty statistiky nejsou srovnatelné. Za druhé, eh, likvidace a recyklace a, a, a No to vypadá, že tohle nejsou žádné velké eh, lodi, ale jsou jich miliony na našich vodách. Čili je to dobré řešení pro cestovní ruch, Eh, eh, také pro vzdělávání ohledně vody a tak dále. A, takže co si o to myslíte? A potom další otázka se týká eh, bezpečnosti posádek. Máme jednoho polského kapitána, který je oznámil, že eh, někde v Latinské Americe, že eh, má jeden kontejner, který, eh, kde se asi něco pašuje. A byla to pravda. A on byl zatčen, protože to oznámil. A nikdo není schopen mu pomoci. Pokud jste agentura pro bezpečnost, tak co takováhle bezpečnostní věc? Nejenom plavby, ale těch, těch lidí, kteří tam pracují. A poslední otázka. Máte eh, nějaké eh, zprávy, nebo podáváte nějaké zprávy o kvalitě eh, zaměstnanců, na, tedy pracovníků na lodích? My jsme tady vytvořili něco jako nařízení o standardech profesionální kvalifikace. Tak jak se to promítá do vaší práce? Každopádně děkuji vám za vaši prezentaci. Děkuji, pane Liberacky, než dám slovo dalším kolegům. Máme mezi sebou eh, bývalého kolegu, který eh, nemůže opustit náš výbor, Wim van de Kamp, eh, který je znovu zpět ve výboru pro dopravu. Vítejte, Vime. Máte se dobře? I'm a very rich pensionado. Já jsem teď velice bohatý důchodce. Mám spoustu peněz a spoustu času. A cítím se velmi dobře. Ale tak trochu se mi stýská. Děkuji. Každopádně jste v našem výboru vždycky vítán, ale moc neutrácejte, protože více spotřeby a to je horší situace pro planetu. Takže budeme pokračovat. Paní Bilbao má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem a také našemu hostu. Chci připomenout, že EMSA jako mnoho evropských projektů vznikla v důsledku krize. Byly to dvě eh, nehody, například Prestige eh, a Erika a my jsme vlastně na základě toho založili EMSA a zabývali se pravomocemi. Eh, Byly tady občas vůči tomu odpor eh, členských států, ale ukázalo se, že opravdu ta agentura je zapotřebí. Eh, Byla, proběhla revize textu o kontaminaci moří a vedle toho všeho, vedle těch čísel, které vy jste nám poskytla, bych také chtěla poblahopřát k paritě, protože tohle také leží na srdci našemu výboru pro dopravu a jsem ráda, že to někde funguje. Jak vypadala spolupráce s agenturou pro kontrolu rybolovu? Protože já působím v obou výborech a zajímalo by mě, jak ta spolupráce vypadá, zda je třeba něco, co by se mělo zlepšit, a abychom se v tomto smyslu obrátili na agenturu pro rybolov. A druhá otázka, jaký máte vztah s Centrem pro analýzy eh, a operace eh, pašování omamných látek na moři. Nedávno v Galicii byla eh, ponorka s obrovským množstvím drogy. Vůbec jsme nečekali, že je něco takového možné, takže soustředíte se i na tuto práci. A potom ještě tedy taková ta otázka za milion je, zda máte dostatečné lidské a finanční zdroje na to, abyste mohli reagovat na všechny ty požadavky, které my na agenturu klademe. Děkuji. Děkuji paní Bilbao. Paní Deparné De má slovo, prosím. Uh, Děkuji paní předsedkyni. Eh, paní Kostelák, eh, ráda vás tady vidím. Jak říkala paní předsedkyně, eh, my teď Eh, plujeme směrem eh, k eh, světu bez fosilních paliv a doufám, že správným směrem. Máte nějaké představy o nebezpečí ropných zařízení v evropských vodách? Chcete nějak podporovat další opatření pro ti, těm ekologickým nebezpečím z těch tisíců těžebních platform? Potom, jak říkala paní Nachtigal, uh, eh, Seenet, Dostáváte od nich nějaké peníze? Například na ty evropské digitalizační programy eh, k eh, řešení třeba těchto platform. Děkuji. Pan Novakov má slovo. Merci beaucoup, madame. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Jako Barbara Taler eh, řeknu, že jsem eh, také z eh, hornatého regionu, takže nevyskytuji se přirozeně u moře, ale Bulharsko naštěstí má moře poměrně nedaleko od hor. Takže mám následující otázku. Vidím, že stále častěji evropské lodi Eh, plují pod eh, neevropskými vlajkami, eh, zejména z ekonomických důvodů, protože jsou pak konkurenceschopnější. Plout mm, odkudkoliv prakticky ze světa jsou ty vlajky. Někdy je to kvůli nižším ekologickým standardům také. Co vy byste eh, eh, k tomu řekla? Bylo by nějak možné při eh, mět k tomu, aby ti vlastníci lodí registrovali ty své lodi tady v Evropské unii, místo toho, aby je legálně registrovali takhle v zahraničí a neplatili tady daně? Děkuji. Pan Rike má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Markovič, za uh, přednášku. E, dvě otázky. První otázka 25 milionů kilometrů čtverečních. Jak víte, Evropa e, pokrývá i odlehlé a obzvláště odlehlé regiony vlastně na celé planetě, ale také to jsou oblasti, které představují velkou námořní oblast, 25 milionů kilometrů čtverečních. Jaké prostředky tedy věnujete těmto regionům? Jaké vztahy máte s těmito regiony? a máte případně nějaký plán, který by vám umožnil eh, být aktivnější ve vztazích s těmito regiony, protože samozřejmě evropské zájmy tam jsou veliké. A druhá otázka se týká vašich eh, úkolů v oblasti životního prostředí. Zatím eh, se jednalo především o prevenci a reakci na případné nehody nebo nežádoucí incidenty. Eh, teď ale bude eh, komisař pro oceány v rámci eh, Green Deal. Stav oceánů se tedy bude sledovat, zejména tedy kvalita vod v oceánu. Jaké tedy máte vazby na další ředitelství v komisi? Možná za tímto účelem i vznikne nějaké nové ředitelství. A máte nějaké vztahy s vědeckými ústavy, především evropskými, které mají na starost sledování stav v uvozovkách oceánu? Děkuji. Děkuji, pane Rikete. A já ještě mám poslední otázku. Hodně se hovořilo e, o odpadech v námořním odvětví ta situace je stále problematičtější. Máte pravdu, pane Rikete, pokud jde o cíle. Jaká partnerství hodláte uzavřít tak, aby skutečně to námořní odvětví prošlo těmi ekologickými změnami. Já bych této souvislosti chtěla zmínit poslední otázku, která je zásadní a která podle mého názoru se dostatečně neřeší, to je znečištění moří. Námořní odvětví, ať chceme nebo ne, má vliv na znečištění nejen moří, ale i vzduchu a já to vidím eh, v, ve středozemním moři. Plují tam lodě, které eh, opravdu emitují hodně eh, síry, CO2, jemné částice a především také zahlcují města, která přijímají tyto obrovské lodi a opravdu místní obyvatelstvo se tím dusí. A já bych se tedy chtěla zeptat, zda nám pomůžete vytvořit eh, tyto eh, takzvané nízkoemisní oblasti, tak eh, abychom mohli třeba to řešit také v rámci směrnice o síře eh, o směrnice, která se týká topných olejů a není přece normální, aby v oblasti Středomoří eh, se nám nedařilo udělat to, co jsme udělali na severu. To jsou ty oblasti eh, Severního moře, kde jsou takzvané nízkoemisní zóny. Myslím, že to bude velká výzva právě vytváření těchto zón protože tyto, eh, tyto lodě jsou prostě problematické pro obyvatele, kteří bydlí v, poblíž těch přístavů. A zajímalo by mě, zda také se budete zabývat vlastně vybaveními těch eh, eh, lodí, která třeba nepoužívají topné lodní oleje ani síru, ale jak to tady bude fungovat. Také je třeba řešit velikost těch lodí, protože to jsou Eh, opravdu plovoucí ostrovy, eh, když si představíte některé ty výletní lodě a eh, ty obrázky z Benátek, kde kam prostě připluje takovýto plovoucí ostrov do přístavu a opravdu pak ten pohled je neuvěřitelný. Myslím si, že z hlediska bezpečnosti a také samozřejmě z hlediska emisí je třeba to nějak řešit. Myslím, že je nepřípustné, aby takovéto lodě prostě mm, takto fungovali do budoucna. Vím, že těch otázek je hodně, ale budete mít trochu času, trochu víc než 6 minut. Máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechny vaše komentáře a otázky. A já se tedy pokusím je združit do skupin podle tedy těch jednotlivých témat, na která jste v otázkách narazili. A jako první to byla tedy eh, ekologická eh, výkonnost eh, u lodí. Tady byly otázky týkající se Green Deal, klimatických změn, znečištění vzduchu, znečištění lodními palivy a také různá vlastně zařízení na ropu a plyn. EMSA v tomto kontextu má pomáhat komisi a členským státům velice konkrétně především v tom, že se budou nějak konkretizovat různé aspekty Green Deal, v případech, že bude tedy vytvořen nějaký právní předpis. A pomáháme tedy eh, komisi a členským státům expertům s odbornými znalostmi. My se neustále snažíme ty naše odborné znalosti posilovat tak, abychom to mohli dělat. Dále se zapojujeme do mezinárodního dialogu, podporujeme evropskou argumentaci na mezinárodní scéně. Nesmíme zapomínat, že eh, vlastně loďařství je mezinárodní odvětví a pouze když dosáhneme na mezinárodní scéně eh, koncenzu, tak dosáhneme řešení především v oblasti ekologické. Takže je důležité, aby Evropa hovořila jedním hlasem. EMSA právě napomáhá tomuto dialogu a těmto jednáním. Konkrétněji, že to je velice složitá otázka, nejedná se jenom o ten Eh, o to, o to provozování lodí, eh, které je třeba změnit, ale také otázka přístavu. Hovořili jste o alternativních palivech, která by mohla být řešením eh, při snižování emisí s vlastně sírou, dusíkem, CO2. Je třeba zlepšivit, zlepšovat energetickou účinnost lodí, je třeba tedy přejít od těch klasických paliv přes LNG až k alternativním, opravdu nefosilním palivům. A to je proces, eh, v němž každý musí sehrát svou úlohu. My jsme tedy vytvořili taková vodítka pro eh, rozšiřování LNG a to byl jeden z našich nejstahovanějších dokumentů na našich stránkách, kde jsme eh, poskytli návod eh, průmyslu, jak zajistit eh, správnou eh, funkčnost, jak i v rámci hm, tedy přístavu. Něco podobného chceme připravit i pro další alternativní paliva a to je i odpověď na jednu z otázek. My tady spolupracujeme na různých vědeckých projektech, především ty, které financuje Enea, kde se zapojujeme do poradenství k projektům, tak aby opravdu ten výsledek ovlivnil i třeba nové politiky u konkrétních činností. Co se týče úlohy EMSA, Máme také důležitou úlohu v harmonizovaném provádění a za tímto účelem jsme vytvořili konkrétní nástroj TETIS, má devět modulů. A dva z nich se týkají konkrétně emisí. Jeden spočívá v tom, že se pomáhá členským státům při kontrole přístavů v oblasti emisí SOX. To je tedy eh, modul EU TETIS. A také se takto zajišťuje řádná kontrola eh, lodí eh, z hlediska toho, jaké, jaký je obsah síry v používaném palivu. A druhý modul, který jsme vytvořili relativně nedávno, má pomáhat s prováděním směrnice MRV. A to je modul, kde jsme nashromáždili informace o emisích CO2 z lodí a myslím, že by to mohl být dobrý základ pro diskusy eh, pro eh, tržní opatření v souvislosti s CO2. Takže to jsou velice konkrétní věci, eh, jak pomáháme členským státům. Nedávno jsme do našeho portfolia také začlenili drony a vedle toho, že je používáme pro dohled, tak drony používáme, nebo ty, které jsou vybaveny eh, příslušným zařízením, eh, kontrolujeme pro tím emise z konkrétních plavidel. To je velice užitečný nástroj pro přístavy, kdy se mohou eh, zaměřit na lodě, u něž mají podezření, že překračují limity síry. Vy jste se také ptala na možnost zavést eh, oblasti, kde by se kontrolovalo SOX a NOX podobným, ve Středomoří podobným způsobem, jako je to u Balckého moře. Ehm, to je věc, která se řeší s členskými státy ve spolupráci s dalšími eh, státy v oblasti Středomoří, které nejsou členy EU. Je to důležité, abychom zavedli takovýto nástroj, aby to byl nějaký společný rámec pro celé Středomoří a tady EMSA se snaží zprostředkovávat ty diskuse a i se do nich aktivně zapojuje. A nejen to, Máme projekt SEFAMET, který je financován EU a prostřednictvím tohoto projektu podporujeme středomořské státy, které nejsou členy EU v tom, aby zvyšovaly své kapacity, aby mohly skutečně kvalitně eh, zavést, doufám v blízké budoucnosti, tyto kontroly SOX ve středozemním moři. Co se týče tradičnějšího znečištění, znečištění ropou, to bude samozřejmě přetrvávat, než úplně eh, vyloučíme fosilní paliva, tak se snažíme stále rozšiřovat své portfolio a síť plavidel, ale nejen plavidel. E, také vytváříme různé sady nástrojů a vycházíme vždy z posouzení rizik, abychom pokryli e, různé oblasti, máme tady vlastně různé, různé zeměpisné oblasti, které se snažíme takto pokrýt. Máme také pozemní pozorovací systém, který umožňuje rychle eh, identifikovat případné ropné skvrny, tak abychom mohli eh, rychle reagovat. A ukázalo se, že, eh, že ta opatření mají i preventivní účinek, protože to přispělo ke snížení ilegálních ropných úniků, protože vlastně loďaři dobře vědí, že se toto, tento systém kontroly používá. A to je tedy příklad, jak můžeme eh, ty zdroje využít i v oblasti prevence. Co se týče zámořských území, my se snažíme eh, všude, kde to jde, využívat své zdroje i pro spolupráci s těmito územími, ale také chceme chránit evropské zájmy a evropské loďarství na světové scéně. Za tímto účelem používáme nástroje pro sdílení informací z LRIT. Máme projekt, který jsme poměrně nedávno zavedli. Je to satelitní systém, který umožňuje celosvětové pokrytí eh, monitorování a kontroly dopravy. A když eh, to chtějí členské státy, tak také zavedeme systém pozemního pozorování v různých oblastech, eh, právě třeba i u zámořských území. Co se týče emisí CO2 a eh, konference COP29, jak jsem říkala, energetická máme opatření týkající se energetické účinnosti a další opatření CO2. Diskutuje se to tady na celosvětové scéně. My jsme letos zveřejnili první zprávu, která se týká emisí CO2 z lodí pod evropskou vlajkou, ale také lodí, eh, které výjíždějí do evropských přístavů. Pak tady byla zmínka o jachtingu. V naší strategii máme asi poprvé konkrétní zmínku eh, o lodích vlastně pod konvenční velikostí. A to sem spadá právě jachting. Já jsem z Chorvatska, takže dobře vím, jak eh, ten počet menších eh, lodí může být relevantní, když jich je opravdu hodně. Samozřejmě to eh, ovlivňuje udržitelnost námořního prostředí, ale také bezpečnostní otázky. V této strategii tedy eh, zmiňujeme i naší možnou úlohu do budoucna, například i v souvislosti s ekologickými aspekty jachtingu. Nyní bezpečnost. To Eh, to zůstává v jádru naší činnosti. První otázka se týkala eh, ty tendence, jaké jsou eh, trendy v ob... Mm, incidentů v evropských vodách. Já bych řekla, že to je relativně stabilní. Před třemi roky došlo k poklesu a od té doby je ten stav stálý relativně, což samozřejmě neznamená, že bychom měli být stoprocentně spokojení. My bychom si představili, aby opravdu se to dostalo směrem k nule, nebo k, aby došlo k eh, podstatnému poklesu počtu incidentů v evropských vodách a na eh, lodích pod evropskou vlajkou. V tomto kontextu konkrétně eh, zdůrazňujeme rybářská plavidla. To je oblast, kde určitě je prostor pro zlepšení ať už na legislativním základě nebo v oblasti provádění. To eh, záleží na těch, kteří vytvářejí politiky. Ale každopádně chceme své úsilí soustředit na velká plavidla vzhledem k složitosti a eh, problémům s případnou eh, evakuační kapacitou takovýchto plavidel ale budeme se soustředit i na, i na ta rybářská plavidla, kde je třeba se soustředit třeba na eh, výcvik posádek a, eh, a to i třeba zaměstnanců, kteří nejsou tedy námořníci, ale pracují na palubě rybářských plavidel. Pak tady byla otázka na evropskou spolupráci s ostatními agenturami eh, v souvislosti s bezpečností. v roce 2016 eh, mandát ESMA a také dvou, řekněme, sesterských agentur Frontexu a FK eh, byl pozměněn v tom smyslu, aby se zajistila trvalá spolupráce u různých funkcí souvisejících s, příbře, s pobřežní stráží. My teď tady jsme v tom aktivní, máme i část rozpočtu eh, na takovéto um, společné Eh, operace. Jak to konkrétně vypadá? EMSA je takovým centrem informací o námořní oblasti. Tyto informace si vyměňujeme eh, prostřednictvím eh, vyspělých technologií, Tady mezi stroji. Vyměňujeme si informace s Frontexem, který pak ty informace využívá pro své účely. To tež platí pro agenturu FK a my zase dostáváme informace od nich. Kromě toho eh, používáme průkopnicky drony, například právě i pro sledování eh, moří. Právě teď eh, třeba ty drony létají pro potřeby Frontexu nad Řeckem. A to je jasný příklad spolupráce. FK má ve svém portfoliu i plavidlo pro um, inspekci lodí, tak my jsme tu jej, to jejich plavidlo eh, vy, vybavili takovým menším dronem, eh, který jim umožňuje eh, vykonávat tyto inspekce na lodích, ale zároveň jim to také umožňuje, pokud se zjistí nějaký únik ropy, Eh, také nám pomáhat zareagovat a tím tedy uspoříme peníze eh, evropských daňových poplatníků. Pak tady byla otázka na eh, využívání v, využívání vlastně těch vlajk, pod nimiž eh, to um, plavidlo pluje, týkalo se to třeba Liberie, Panamy a dalších zemí, nebudu je všechny jmenovat, tak ten trend se pomalu mění z různých důvodů. Jednak v Evropě došlo k zavedení ekonomických eh, opatření, eh, která vlastně ta plavidla přiměly, aby se vrátila a potom také tím, že se vytvářejí rovné podmínky pro silnější eh, kontrolu v přístavech, eh, kterou zajišťujeme právě i eh, díky MSA. Už jsem hovořila o tom modulu TETIS, kde jsme schopni zavést stejná kritéria pro všechny, všechna plavidla a pro výměnu informací eh, o plavidlech, u nichž proběhla v evropských přístavech inspekce. Takže tím vlastně vytváříme stejné pracovní podmínky pro plavidla, eh, která eh, vplují do evropských přístavů. A ještě bych chtěla se zmínit o námořnících. Naše úloha je pomáhat členským státům v provádění především globálních standardů, to je umluva MSI na evropských lodích, také eh, na počátku příštího roku v EMSA budeme mít workshop, který pořádáme spolu s Evropskou komisí eh, IMO a MOP na podporu eh, zavádění tohoto ceného nástroje pro evropské námořníky, ale i pro celosvětovou scénu. Tak myslím, že asi bych mohla ještě pokračovat. Nevím, jestli jsem zodpověděla úplně všechny otázky. Pane Rikete, tak vy jste evidentně pocítil nějakou potřebu, eh, aby se zodpověděla vaše otázka, takže to byla otázka pana Riketa, jestli si dobře vzpomínám. Yes, indeed, Madam Director. I want to know your advice about... Ano, paní ředitelko, já jsem se vás chtěl zeptat na radu co do těch nejvzdálenějších oblastí a vztahů s nimi. Promiňte, vztahy s čím? Já jsem vás neslyšela. Um, yes. well, in that context I... Aha, no tak v tom kontextu jsem řekla, že pokud budeme požádáni členskými státy o nasazení našich prostředků, jako třeba satelitní pozorování, a používání satelitního sledování nám umožňuje sledovat a řídit provoz lodí po celém světě. Takže pokud kdykoliv nás členské státy požádají, nasazujeme naše prostředky i v těchto oblastech. Kromě toho také spravujeme několik projektů mezinárodní povahy, v podstatě ve Středomoří a v Černém moři. To vůbec nesouvisí s, se zámořskými oblastmi, ale tak to tedy také zajišťujeme rovné podmínky pro všechny. Děkuji vám za všechny tyto odpovědi. Děkujeme paní Markvič Kosteláč, že jste přišla. Toto je téma, kterým se budeme zabývat i nadále, protože máme plán pro eh, námořní sektor. Už teď máme připraveny určité zprávy pro tento sektor. Evidentně to samozřejmě souvisí s výzvami v oblasti digitálna a změny klimatu. bude potřeba, abychom se vypořádali se změnou klimatu, což samozřejmě ovlivní i námořní sektor. Jak říkám, máme plán, takže jsme v určité přechodné fázi i v oblasti námořní dopravy. A radikální změny eh, nás mohou ještě čekat, když přihlédneme k aranžmá z pařížské dohody. Eh, ještě jednou díky, budete vždy vítána na výboru pro dopravu a doufám, že se s vámi také brzy setkáme v Lisabonu. Je velice zajímavé navštěvovat agentury a návštěva vaší agentury je něco, co bychom chtěli provést příští rok. Tak, teď si dáme 6 minut přestávku a poté budeme pokračovat debatou ohledně finančních aspektů. Máme velice zajímavou studii ohledně aktuálních investic. Ta bude muset, respektive jsou to investice, které měly být a budou muset být provedeny v rozpočtu, takže se uvidíme za 6 minut, dejte si třeba mezi tím kávu. Minut c'est bien, Next time, yes. Merci. Merci. you,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 Vážení kolegové, budeme pokračovat v práci. <laughs> Allons-y. Nous passons donc à notre... Přejdeme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání. Půjde o prezentaci studii tematického oddělení o financování Pan Van de Kamp se nemění. Allez, nous allons... Tak, studie tematického departementu, eh, matematického odboru o financování dopravních projektů z prostředku EU. Cílem této studie bylo eh, zdůraznit, jaké jsou různé finanční nástroje dispozici pro dopravních projektů, ať už se jedná o Connecting Europe, RDF, FC a tak podobně. Jedná se o nástroje, které tedy eh, řeší výzvy dopravní politiky v EU. A já jsem ráda, že mohu eh, přivítat experty. Je to Jose Manuel Vasallo, eh, profesor v odvětví dopravy na Politechnické univerzitě v Madridu a paní Laura Garrido, která je také tedy profesorkou a badatelkou na stejné univerzitě. Oni dva jsou autoři této studie a Prezentují nám ji během deseti minut a potom otevřu diskusi s našimi poslanci. Máte tedy slovo a budu velice přísná, eh, pokud jde o čas, abychom měli dostatek času na diskusi. Takže máte slovo. Thank you very much. Can you hear me? Já vám děkuji. Slyšíte mě? Dámy a pánové, Vážení poslanci, děkuji za příležitost eh, představit vám tuto eh, studii, kterou jsme právě eh, provedli na zadání výboru TRAN ohledně financování dopravních projektů z EU. Já jsem spolupracoval s Laurou Garido, který tady, která tady se mnou sedí a, a možná bude moci odpovědět na některé vaše dotazy. Cílem studie je nejdříve přehodnotit budoucnost čili eh, stávající aktuální stav eh, financování EU, jeho efektivita a vhodnost. Potom načetnout budoucnost byl další cíl, to znamená odhalit eh, zvláštní oblasti zájmu v dopravě a analyzovat budoucí vývoj v EU. A završním cílem bylo přijít s novými mm, náměty zejména eh, pro eh, nová organizační vylepšení a eh, nové podněty pro nový víceletý finanční rámec. Nejdříve jsme se podívali na několik cílů, to znamená podporování kohenze mezi členskými státy. Spousta těch peněz má jít na pomoc různým regionům a zemím, tak aby z nich byl jednotný evropský trh. Za druhé bylo cílem doplnit transportní sítě. Tady vidíte eh, mapu s těmi hlavními koridory. A potom eh, samozřejmě řešit eh, výzvy strategické mobility, jako je digitalizace, dekarbonizace, bezpečnost a tak dále. Podívejme se teď na stručné schrnutí těch nástrojů financování. Lze je rozdělit podle čtyř vlastností. Za prvé podle typu, instrumentu, většinou jsou to eh, granty z evropského rozpočtu, potom úvěry, eh, především poskytované Evropskou investiční bankou a potom inovativní finanční nástroje, jako je třeba Evropský eh, fond strategických investic. Potom je lze dělit podle podporovaných projektů Někdy se podporují jenom ty transevropské dopravní sítě, e, někdy ty a ještě další projekty. Potom e, e, je posuzovat podle řízení, buď sdílené řízení, které se používá pro fond soudržnosti a fond regionálního rozvoje, kde komise i členský stát společně v rámci operačních programů, eh, které jsou schvalované ve členských státech, se účastní a členské státy mají velký prostor pro zprávu těch fondů. Potom tam máme přímé řízení komise a někdy eh, s podporou INEA a potom další přístupy. A potom také podle politických priorit, jestli eh, se jedná o soudržnost, dopravu nebo o všechno. Tady vidíte tabulku, která klasifikuje některé ty mechanismy. Mm, vidíte tady Eh, Fond soudržnosti, Fond regionálního rozvoje, ty jsou především pro eh, soudržnost a jsou založené na sdíleném řízení. Fond soudržnosti eh, má především financovat většinou TNT, zatímco RDF má více možností. Potom tady máme ten nástroj Connecting Europe. To jsou především granty zejména pro tu základní síť TNT, a tady je to řízení odlišné, tady je eh, přímé řízení komisí přes INEA. A nejsou zde žádné konkrétní příděly eh, zemím, ale eh, jsou tady otevřené výzvy na základě hodnoty těch projektů pro evropský zájem. A hlavním cílem je, jsou výzvy mobility. Tady jsou další mechanismy, to znamená úvěry EIB a také eh, prostředky z Evropského fondu strategických investic. Tady eh, lze financovat řadu projektů a především je zpravuje EIB. Čili eh, jaké jsou aktuální trendy? Zdůraznil bych tři. Za prvé, tradiční nástroje na základě sdíleného řízení, tak jak je to například u Fondu soudržnosti, zaznamenávají eh, snižování rozpočtu. Nástroje, které fungovaly v minulých obdobích dobře, jako je nástroj Connecting Europe pro dopravu, už nerostou. A potom eh, pro příští víceletý finanční rámec komise stále více podporuje používání inovačních finančních instrumentů a ne grantů teď eh, chce eh, sloučit všechny tyhle mechanismy do takzvaného eh, přístupu Invest EU. Podívejme se teď na ten přehled těch nástrojů. To znamená, jaký bylo dosaženo výsledků a jaké jsou tam problémy. Podívejme se hm, na soubor otázek, díky kterým podpořím, tedy pochopíme ty hlavní výzvy. První otázkou je, jestli ty eh, nástroje eh, jsou správně nadefinovány podle politických cílů EU. Podle Evropského účetního dvora je eh, třeba je lépe zacílit. V některých případech není jasné, jak prostředky z Fondu soudržnosti a EDF čínské státy používají na naplnění národních priorit oproti evropským prioritám. Je tady například příklad eh, jedné eh, země, která dostala prostředky na postavení malého letiště, ale to malé letiště nebylo finančně životoschopné. A stát eh, musel ty letecké dopravce dotovat. To nebylo dobré řešení. Zejména proto, že tady byl dopra, že tady byl Eh, plán eh, to město propojit vysokorychlostní železnicí s hlavním letištěm v zemi. Potom eh, další otázka je, jestli těch prostředků je dost na pokrytí evropských potřeb. Zdá se, že tyhle věci ty prostředky na Connecting Europe jsou nedostatečné a nerostou. Ona, oni se zvýš, zvyšují ze 30 na 42 miliard ale ta část eh, dopravy se zvýšila z 24 na 30, ale eh, nakonec uvidíte, že jsou, se to týká jenom vojenské mobility, to navýšení. Jinak je to prakticky to tež navzdory tomu, že v minulém rámci byla spousta hodnotných projektů, které nakonec nebyly financovány kvůli nedostatku zdrojů přísní otázka je, jestli je to všechno vyváženo regionálně. Jsou tady obavy eh, z nových inovativních přístupů, že jsou příliš sofistikované pro eh, rozvíjející se regiony. Věci, jako jsou ty finanční záruky, eh, kapitálové fondy a tak dále a tak podobně jsou sice dobré, ale těžko se implementují tam, eh, kde eh, s tím nemají velké zkušenosti. Za druhé, je ten hodnotící eh, proces vhodný? Hlavní kritika je, že se nezaměřuje na dopady na výsledky a často to napadá ta hodnocení Evropský úřední dvůr. Potom jsou tady otázky eh, eh, efektivní koordinace eh, evropských nástrojů. Pořád jsou tady překrývající se instrumenty a nespojují se často ty fondy. A potom a samozřejmě, jaké administrativní hm, a řídící aspekty lze zlepšit. Z těch studií, co jsme provedli, vyšlo, že administrativní postupy jsou opravdový, eh, opravdová překážka. Jsou skutečné problémy k eh, vytváření přehraničních úseků. Tady je další příklad, eh, vysokorychlostní přeshraniční železniční spojení. Komise to chtěla podporovat, měli dostat až 40% financování z EU, ale ten projekt nebyl implementován zatím. V zásadě kvůli regionální opozici z jedné té země. Na druhou stranu eh, účetní dvůr z jiné země kritizoval provedené studie eh, za to, že v podstatě nejsou dost dobré, hm, aby zajistili finanční a sociální udržitelnou proveditelnost projektu. ty tedy doporučení. My jsme eh, přišli s řadou výzev do budoucna. Cílem je ta doporučení do budoucna tedy eh, jsou doporučení do budoucna. Jsou tady pořád nevyřešená, nevyřešené problémy, jako je intermodalita, ta už e, přetrvá dlouho, ale je to pořád nevyřešené. Potom e, narovnání podmínek e, mezi jednotlivými způsoby dopravy, daně a tak dále. A potom bezpečnost, to jsme zatím neřešili. Potom jsou tady vznikající výzvy, jako jsou klimatické změny, znečištění, biodiverzita, odolnost, Eh, ekonomika sdílení, potom jsou tady populační trendy, rostoucí městské populace, města rostou, zatímco opuštěné oblasti přicházejí o obyvatele. A potom tady máme stárnoucí eh, populaci v Evropě, potom je tady, eh, jsou tady technologické, technologická transformace a potom jsou tady nejistoty, které se týkají EU, Brexit, možné eh, snížení eh, prostředků v evropském rozpočtu a tak dále. Takže jaká jsou naše závěrečná doporučení? Jsou rozdělená do tří eh, skupin. Finanční, organizační a řídící aspekty. Tak finanční. Doporučujeme zvýšit prostředky na dopravní potřeby, zejména pokud jde o nástroj Connecting Europe a fond soudržnosti. Potom zvýšit prostředky eh, na přizpůsobení eh, infrastruktury budoucím, eh, budoucí mobility. Například infrastruktura pro čisté energie a možnosti nabíjení vozidel a tak dále prioritizace opatření, která podporují integraci a interoperabilitu a potom Eh, metropolitní oblasti a eh, regiony na poklesu, tak eh, aby se propojili. Potom umožnit Evropskému fondu pro strukturu investice, aby financoval údržbu a provoz infrastruktury. Potom organizační stránka. Doporučujeme podmínit financování českým státům prioritizací přeshraničních sekcí. To znamená, Evropská unie by mohla říci, že pokud neuděláte tuto, eh, nepostavíte tento úsek, který zajímá EU, tak už nedostanete žádné peníze. Potom flexibilnější přístupy eh, k kombinaci různých eh, zdrojů. Potom stanovit společný hodnotící rámec pro celou EU, protože teď ty různé programy mají různé rámce a ta hodnocení se nezaměřují na dopady a výsledky. Potom eh, vytvořit jasné pokyny pro inovační eh, nástroje v rámci Invest EU. To je pro regiony, které nejsou tak rozvinuté, takže eh, se tohle těžko implementuje. Evropská unie by měla poskytnout obecné zásady a potom zjednodušit a homogenizovat správní postupy. Potom, pokud je o řízení, tak doporučujeme vytvoření nezávislého dohledu nad eh, společným hodnotícím rámcem pro dopravní projekty financované EU, protože v současné době eh, hodnocení těchto programů provádí ten týž subjekt, který eh, <clears throat> je propaguje. Potom vytvořit jednotnou evropskou transportní agenturu, že doprava už v současné době vlastně se týká všech způsobů dopravy. A potom jde tady také eh, poskytnout eh, vedení eh, méně rozvinutým regionům a zemím k modernizaci jejich institucí. A potom je tady také harmonizace těch, toho zdanění a přístupu k dotacím. Ta by se měla prohloubit. Děkuji vám a těším se na vaše dotazy. Děkuji za prezentaci, která byla celkem Eh, obsáhla. Byly tady zmínky o rozpočtu, které eh, také známe, protože máme ve výboru i odborníky na rozpočet, že pane Rikete. Takže zahajuji diskusi. Pan Marinesku je také jeden z odborníků, zvláště na eh, nástroj pro propojení Evropy. Takže prosím, puste se do toho, pane Marinesku. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto prezentaci zprávy. To první doporučení se mi líbí, navýšit prostředky. Kdybyste to tak řekli radě, e, právě e, zveřejnili ten takzvaný e, negobox, vyjednávací soubor týkající se právě prostředků. Mě velice zajímá reálné hodnocení efektivity evropských prostředků vynakládaných na dopravu. To znamená, eh, máme tady eh, sítě nebo koridory TNT a projekty financované EU a všechny prostředky na CEF, na regionální rozvoj, fond soudržnosti. Eh, tam všude by nás zajímalo, kam ty peníze byly investovány a jaká je míra účinnosti. Ale to tady nevidím. To by hodně pomohlo možná třeba do budoucna, nevím, vím, že komise chce připravit eh, přeskum nařízení o TNT a eh, samozřejmě by to bylo užitečné pro komisi, parlament i radu vědět, jak ty peníze byly investovány. Jinak ta doporučení jsou dobrá, Nevím, jak byste dosáhli toho, aby byla jediná agentura, to by bylo určitě hezké, ale dát dohromady třeba železnice nebo letectví, pro letectví nemáme žádné, eh, žádnou agenturu, je tady EASA, ale ta se týká spíše bezpečnosti. Pak je tady SESAR, to je společný podnik. A vy byste chtěli dát dohromady železnice s námořním odvět, s námořní dopravou? Ptali jste se v těch agenturách, jaký by na to měli názor a možná i INEA pro uh, eh, CEF. To by asi bylo trochu komplikované. Údržba infrastruktury. To je žádost, se kterou se často setkáváme třeba v minulém funkčním období. Je to pravda, možná by to mohlo být financováno z evropských fondů, ale možná by to mohlo být až příliš. Nevím, před deseti lety jsme financovali budování nové infrastruktury, teď tedy ještě udržbu nové, této nové infrastruktury, to už by bylo asi moc. Budeme potřebovat totiž další novou infrastrukturu na dokončení koridoru a to by měl být hlavní cíl pro evropské prostředky. A jen, pak myslím, že členský stát, členské státy by na tom měly zapracovat. Děkuji. Madame Děkuji, paní Garcia. Děkuji, paní předsedkyně. Za SD bychom vám chtěli poděkovat za tuto velice zajímavou a úplnou prezentaci. Já jsem velkou obhájkyní inteligentní dopravy, která bude ohleduplná k životnímu prostředí a myslím, že je samozřejmě třeba investovat do železnic a také do přístavů, aby doprava e, e, osob a zboží e, mohla být lépe propojená. Samozřejmě není možné všechno dopravovat jenom e, touto cestou. Doprava zboží by měla narůst o 80 do roku 2050 a u e, osobní dopravy ten nárůst by měl být o 50 silniční doprava samozřejmě nadále bude důležitou e, součástí nákladní i osobní přepravy. Je třeba zajistit efektivitu našich investic tak, aby každé euro přineslo co možná největší přidanou hodnotu. Eh, my zároveň jsme otevřeni novým novátorským řešením a tam směřuje moje otázka. Máme na úrovni EU analýzu toho, jaké investice do infrastruktury jsou nejpřínosnější pro společnost eh, na základě eh, současného životního stylu a dále, jak to je s klimatickými cíly. Vy jste hovořil o infrastruktuře, která se uspůsobí potřebám mobility do budoucna, třeba infrastruktura pro elektrifikaci nebo alternativní paliva. To je zcela zásadní, chceme-li opravdu eh, zajistit eh, ozelenění eh, silniční dopravy. Děkuji. Pan Bosatias má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat týmu, který zpracoval tuto zprávu, která je přesná a také Eh, stručná, pokud jde o definice a hodnocení. A já bych eh, chtěl zmínit otázku vojenské mobility. V roce 2017 Španělsko 551 vojáků, 128 vozidel i letadla eh, k, nasadila k likvidaci lesních požárů naší spřátelené země Portugalska. To je bez pochyby příklad eh, vojenské spolupráce mezi dvěma členskými státy a také to ukázalo, jak dobře funguje propojení eh, tedy záchranných jednotek. A já jsem uvedla tento příklad, protože chci zdůraznit, že když hovoříme o vojenské spolupráci v oblasti civilní obrany, řešení živelných katastrof, je třeba hovořit také o dopravě. Doprava je klíčová ke zlepšení konkurenceschopnosti a provozu schopnosti eh, našich kapacit eh, eh, a i armádních kapacit členských států. Ale je tady jedna z hlavních překážek vojenské mobility, a to je nedostatek infrastruktury pro přepravu vojenského vybavení mezi jednotlivými členskými státy. A tato zpráva eh, tedy eh, mi připadá velice účelná v tomto smyslu a já děkuji tedy Evropskému parlamentu za to, že eh, vyslyšel žádost tohoto výboru a také musím přivítat, že poprvé, jak jste správně řekli, ten eh, mechanismus pro propojení Evropu si získal rozpočtovou položku pro období 2021 až 2027 a právě by to mělo sloužit i k analýze projektů, které souvisejí s projekty vojenské mobility. Tato prezentace navíc je dobře načasovaná, protože v těchto dnech se eh, Eh, bude hlasovat o nástroji na propojení Evropy. Myslím si, že tyto finanční projekty jsou nezbytné, pokud jde o spolupráci v oblasti obrany, aby to bylo rychlejší, bez bariér, aby také bychom byli schopni posílit eh, kapacity pro reakci na živelné katastrofy nebo na humanitární krize. Takže právě teď je důležité posilovat politiky eh, společné obrany a také je třeba investovat do eh, takových návrhů týkajících se dopravy, které zlepší vojenskou mobilitu v Evropě. A já tedy jsem potěšen, myslím jménem všech v tomto výboru, že se nám podařilo eh, to, že tato zpráva vznikla a myslím, že to bude užitečné k zlepšení vazeb eh, a našich mm, pravomocí a kapacit mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Bauzadias. Možná jenom taková odbočka k tomu, co říkáte. Fond pro mobilitu se jmenuje Military Mobility. A vy jste zmínil ty úkoly, třeba hašení lesních požárů, ale to jsou humanitární úkoly. A proto my jsme říkali, že by bylo dobré možná to nazvat fond vojenské a humanitární mobility ale oni to nepochopili, to a humanitární. Ale já si myslím, že úkol tohoto fondu by mohl být právě i předcházet takovýmto záležitostem. Takže to je problém, který ještě budeme muset velice rychle vyřešit v příštích měsících. Pan Kiriankov má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat oběma autorům za této zprávy, paní Garida a pan eh, paní Garido a pan Vasalo, děkuji vám. Opravdu ta zpráva na mě udělala dojem. Myslím si, že je stručná, výstižná a věcná. Eh, právě dnes probíhá v Madridu eh, mnohem větší zasedání COP25 a bojuje tedy s takovou celosvětovou výzvou eh, omezení emisí skleníkových plynů. A ve vašich závěrech navrhujete, že potřebujeme více peněz na dopravu. Oba jste asi inženýři a jako inženýři určitě se setkáváte s problematikou ehm, eh, vyvolané poptávky, když něco, když když tu infrastrukturu vybudujete, tak bude více užívána. Jste trochu znepokojeni tím, že ta snaha budovat více infrastruktury povede k tomu, že bude větší objem dopravy a větší objem emisí. Samozřejmě můžeme hovořit o technických úpravách, o elektrifikaci, o, o biopalivech třetí generace, o řízení poptávky, ale v konečném důsledku musíme určitě internalizovat eh, ty eh, širší ekologické náklady dopravy. A já bych přivítal váš názor na tuto věc. A taky se mi zdá trochu ironické, že je jenom eh, jediné nové zdroje financování jdou na mm, vojenské výdaje. Ale jak jste říkala, paní předsedkyně, ty vojenské výdaje se používají k tomu, aby vojenčtí eh, pracovníci přispívali třeba k řešení lesních požárů, které byly vyvolány klimatickými změnami. A tak možná by bylo lepší mít nějaký klimatický fond, který by řešil ty veliké výzvy, které eh, způsobují eh, klimatické změny, ať už se jedná o povodně nebo právě lesní požáry. A pak tady možná s tím souvisí otázka, jak odolná je dopravní síť vůči takovým, tak, takovému klimatu nebo podnebí, které budeme mít ne za 25 let, za 50 let, ale už za 5 let. A, nebo během těch let a zim, které teď v Evropě zažíváme, kdy naše infrastruktura může být celkem ohrožena eh, extrémními výkyvy počasí, k nímž Eh, dochází v důsledku klimatických změn. To znamená, souhlasili byste s tím, že tady je trochu rozpor mezi tím, že chceme budovat více infrastruktury a omezovat eh, emise a máte nějakou představu, jak tyto náklady internalizovat nebo zvážit eh, prioritu ve financování a mnohem více vynakládat na udržitelnou dopravu spíše než na rozšiřování sítě, tak abychom eh, mohli eh, umožňovat stále více dopravy. Děkuji. Pan Robert Zíle má slovo. Děkuji především za vaši prezentaci zprávy. Eh, ta mm, prezentace byla velice dobrá, velice výstěžná a já mám takové dva bloky otázek. První blok se týká něčeho, o čem už hovořil pan Marinesku, Máme tady eh, fond na propojení Evropy. Eh, nemyslíte si, že bychom měli trochu zatlačit na komisi v tom, že tedy máme tady sítě TNT, které se mají naplnit, eh, ty koridory dokončit do roku 2030, ale je to především z toho mechanismu CEF. A daňoví poletníci se budou ptát politiku, včetně nás, Dokončili jste některé takové vlajkové projekty, kde byla lhuta třeba 2026, některé mají trochu spoždění. Nemáte strach, že na základě toho, jaké budou eh, k dispozici prostředky z CEF2, zvláště u zemní soudržnosti, za ty projekty jsou dobré. Možná bychom měli připravit eh, nebo požádat komisi, aby připravila přehled, jaká je situace u jednotlivých koridorů, protože jsou tady členské státy, které ehm, tedy vynakládají peníze na projekty z Fondu soudržnosti, ale ale už netolik nevyužívají mechanismus eh, CEF a myslím si, že to pak je plítvání penězi. Takže nemáte pocit, že bychom měli požádat komisi, aby se tímto zabývala? aby vytvořila takovou to mapu. A potom eh, trochu mě zmátlo, co tady slyš, jsem slyšel, že možná potřebujeme méně infrastruktury. Co to znamená? Eh, Evropa zabírá téměř celý světadíl a ta situace je v různých oblastech jiná. Eh, železnice třeba ještě nespojuje balské země a střední Evropu. Tam vůbec není žádné železniční spojení. A železnice produkuje mnohem méně emisí CO2 než jiné typy dopravy. Takže když potom eh, je nějaký eh, vlastně mm, problém letecké dopravy, tak nemáme vůbec žádnou, žádné spojení a je tedy třeba opravdu soustředit se na nějaké zás, základní projekty a myslím si, že bychom neměli tu infrastrukturu omezovat a potom také mobilita. Nejsou tady jenom ekologické aspekty, Máme tady eh, sousední země ve východní Evropě, kde některé země prostě okupují nebo anektují jiná území. No ale přejdu k druhému bloku otázek. Přímé řízení je třeba si uvědomit, jak daleko máme zajít. U CEF se přímé řízení zajišťuje prostřednictvím INEA ale jinak víme, že jsou eh, velké nesoulady u přeshraničních projektů mezinárodními orgány a INEA. Máte nějaký návrh, co by se mělo zlepšit, protože jinak by to bylo plítvání časem, veřejnými zakázkami a později také by bylo problematické vůbec tyto železniční projekty nějak řídit, které se dotýkají čtyř pěti zemí. Máte nějaký dobrý nápad, jak vyvážit eh, tuto sílu i ne a vlastně vztah s národními prováděcími agenturami. Děkuji. Děkuji. Paní eh, Kultura má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. I já bych chtěla poděkovat autorům této studie. Nicméně byla jsem trošičku zklamaná tím, že ta politika nehovoří o vážných obavách, které přetrvávají. Je zde velká potřeba peněz, ale rada peníze škrtá. Přičemž teď jsme skutečně na křižovatce. Čelíme klimatickým výzvám a čelíme také demografickým problémům, o kterých ne vždy v Bruselu hovoříte. A díky vám za to, že jste je zmínili. Je potřeba vypořádat se s přihlednutím k tomu všemu s problematikou dopravy a za posledních deset let jsme se museli zabývat například eh, starou infrastrukturou a problémy, které, které způsobovala v našich každodenních životech. Proto se vás chci zeptat, co by se mělo stát v oblasti technických inovací, tak, abychom mohli mít takovou infrastrukturu, takovou dopravu, která bude lépe odpovídat výzvám, před kterými stojíme. To je zejména důležité pro eh, odloučené oblasti nebo izolované oblasti a zejména například v Řecku je to případ ostrovů, což jsou naprosto zásadní eh, lokality, jsou to eh, oblasti se strategickou hodnotou a velice často musí čelit obrovským nákladům co do dopravy, protože musí dovážet vodu, musí dovážet energii, musí dovážet potraviny, A to potom má dopad na demografii těchto oblastí. Ty oblasti se vylidňují a tak dále a tak podobně. Takže to jsou právě ty oblasti, které musíme podporovat. Musíme na ně myslet, musíme jim dát takové nástroje, takovou infrastrukturu, jakou potřebují. A musíme mít politiku, která bude ambicioznější a cílenější. Děkuji. Chceme si vyslechnout odpověď na otázky, takže teď už bude čas omezený. Pan Ike má slovo. Pan Ike má slovo. Děkuji. Děkuji za tuto studii, která je zajímavá, úplná a závěry evidentně jdou tím eh, směrem, kterému rozumíme. Je to eh, vlastně takové čekání teď eh, na Ježíška, kterým by měla být rada, ale zatím to tedy příliš nefunguje. Pokud jde o ehm, politiku dopravy v Evropě, tak se li zajistit nějakou přidanou hodnotu, což je cílem tohoto výboru, tak musíme dokončit síť, musíme zlepšit eh, struktury eh, v zemích soudržnosti a také eh, se věnovat digitalizaci, klimatickým výzvám, a případně problémům s údržbou. Ovšem jsou tady silná rozpočtová omezení. Vy zdůrazňujete, že centralizované řízení eh, a ty určené prostředky, evropská přidaná hodnota, že to jsou faktory, které umožňují zajistit rozpočtovou účinnost, i když naše zdroje jsou omezeny. Já jsem eh, zaznamenal, že mnoho eh, těchto prostředků je řízeno kde centralizovaně vývoj nevede k nějaké další koncentraci z agentur, ale spíše je to opačný vývoj. A návrh EFSI je v, tém, v tomto ohledu katastrofální, protože to přejde do rukou nikoli komise, ale eh, nám se nepodařilo dosáhnout decentralizace řízení a ukázalo se, že tady vůbec se neobjevuje evropská předaná eh, hodnota, například u těch klimatických výzev. To znamená, že směřujeme eh, k zhoršení eh, mechanismu pro přidělování a kontrolu prostředků, což vy také zmiňujete. Za druhé, ty administrativní formality nezajistí zjednodušení. Nevím, jestli se zabýval pozicí rady v oblasti TNT, to je úplná katastrofa. Za třetí, u rozpočtových Eh, položek jsme dostali tedy ten negobox od rady, to je také další katastrofa. Eh, třeba ty eh, vojenské fondy budou okleštěny o 60%. Vůbec nám není jasno, jak se to bude spravovat. Ten, tento, nevíme, jestli to bude spravovat komise, INEA, je tady veliký chaos. A já bych tedy na závěr chtěl poděkovat za tuto studii, kde jsou všechna doporučení a poznámky a e, Přitom ale se dělá úplný opak toho, co doporučujete a já tedy vidím velice temnou budoucnost. E, tím spíše, že e, ty výzvy se množí, obzvláště klimat, tak klimatické. Takže je to takový dopis Ježíškovi, ale myslím si, že Ježíšek tedy opravdu asi se nechystá přijít. A ještě poslední eh, věc, paní předsedkyně, mě mrzí, že eh, vaše práce byla přeložena pouze do jediného pracovního jazyka Unie. A já bych tedy rád, aby se eh, požádala komise, aby to bylo přeloženo do tří pracovních jazyků, jako je zvykem. Děkuji, pane Rikete, za tuto poslední poznámku. Já ověřím, zda tato studie bude tedy eh, přeložena do těch eh, tří jazyků. A teď eh, tedy doufejme, že to s tím Ježíškem bude lepší, blíží se Mikuláš. A dám tedy slovo paní Deparné, která asi bude hovořit o financování. Prosím. Děkuji. Nevím, jestli jsem ta správná osoba, která to bude vnímat pozitivně, tuto studii, nebo optimisticky. Ale děkuji vám za ní. Jsem nová europoslankyně a tímto tématem, tématem dopravy se na úrovni EU teprve začínám zabývat. Jako zelení víme, a spousta dalších lidí také ví, že potřebujeme dopravu v Evropě zásadně změnit. Díváme-li se na vaši studii, bude to však dosti složité, protože v podstatě neděláme vůbec ty správné věci. neharmonizujeme nic, nepřetvařujeme dopravu, spíše necháváme věci při starém a to je škoda. Chtěla bych vypíchnout dvě vaše doporučení. Za prvé, vyšší míra harmonizace poplatků, zdanění a pobídek. Bohužel, jak víte, nejsme například schopni se domluvit ani na poplatcích na úrovni EU a podporujeme místní letiště, podporujeme segment letectví, což vůbec nevede k rovným podmínkám pro všechny, nebo k tomu přistupujeme špátně. A za druhé, jednotná dopravní agentura pro EU. Já v tématu nejsem dost zběhla na to, abych k tomu měla názor, ale podle mě tady chybí agentura pro modální rozdělení dopravy nebo přerod, přechod dopravy z jednoho modu na jiný, protože každá agentura se zabývá tím svým a jistě odvádí skvělou práci, ale nemáme agenturu, která by se zabývala tím modálním přesunem. A to potřebujeme. Eh, rozpočet se žádným zázračným způsobem nenavýší, ale je potřeba přesunout dopravu z jednoho modu do jiných. Takže k tomu je potřeba se eh, angažovat jak u nákladní dopravy, tak u osobní dopravy. Děkuji. Teller, máte slovo. Děkuji mnohokrát za prezentaci vaší studie, za to, že jste tu. Slyšeli jsme hodně o jednotlivých možnostech finančních nástrojů v EU a já mám otázku na soukromé financování, zejména co se týká železnic. Když jste vypracovávali tu studii, prováděli jste porovnání s ostatními regiony světa? Jsou nějaké regiony, kde se používají soukromé investice na trhu železnice, kde se pomocí nich investuje do železnic? Historicky to kdysi tak bylo Odtud je také naše železnice, respektive ta infrastruktura, která ve finále pokryla celý kontinent. Já se na to ptám proto, že si myslím, že těch 30 miliard, které máme v CEF a ty investice od EIB, že to nestačí na dosažení našich cílů. Například víme, že pro vybudování té jádrové sítě potřebujeme 500 miliard euro. A odtud má otázka. Máme v této oblasti nějaké porovnání, jakým způsobem by se třeba daly využít soukromé peníze, například v sektoru železnic? A pokud mi dovolíte ještě jednu poznámku, píšete ve svém shrnutí u šanci a příležitostí pro budoucnost, že EU stále nemá rámec, v rámci kterého by došlo k internalizaci externích eh, nákladů a došlo by ke srovnání konkurenčních podmínek jednotlivých operátorů. Podle mě se to čte tak trošku tak, jako že potřebujeme rovnost mezi silnicí a vším ostatním. Já doufám, že jste to tak nemysleli. Eh, zajímal by mě váš názor na toto. Řekla bych, že máme mnoho příležitostí, jak udělat železnici konkurenceschopnější a jenom zdražit dopravu na silnicích, to je podle mě špatný postup. Děkuji vám. Allez, notre dernier intervenant, monsieur Dilly, la parole est à vous. Merci, Poslední tři řečníci. Uh, try to... Ano, děkuji. Já se pokusím o stručnost. Díky za prezentaci. Tady, tady. Tady. Hm. Jak už zmínilo několik kolegů, toto je, eh, ne, respektive ty, ty body, které uvádíte, jsou skvělé, ale i já vnímám nedostatek politické vůle nebo ne, eh, alespoň několik politických překážek, které nám stojí v cestě. Chci se vás zeptat zcela konkrétně eh, na to, že jsem na straně 44 vaší studie viděl, že zmiňujete, že členské státy budou muset přizpůsobit opatření na podporu čisté mobility nebo redukci mobility. A e, odtud má otázka. Máme určité trendy, které e, se objevují. Chci se zeptat, zda jsou nějaké studie, na které jste narazili v přípravě této studie, kde by byly, kde by byly nějaké konkrétní údaje, k tomu, jaký by mohl být dopad redukce mobility. Pokud by všichni seděli doma, já nevím, třeba celý jeden týden, co by to znamenalo pro životní prostředí? E, jsou k dispozici nějaká konkrétní data? Nebo jsme stále ve fázi, kdy tápeme ve tmě a vlastně nevíme, co by redukce mobility vůbec znamenala. Zda by to mělo nějaký pozitivní dopad, anebo zda by to byl pouze nový trend v bublině sociálních médií. Děkuji. Děkuji, pane Deli. Tak máte tady už všechny otázky. Eh, všichni se shodují na tom, že ta studie je spíše pozitivní, protože vlastně konstatuje to, o co my se staráme ve výboru pro dopravu, ale také to vyvolává dost pesimismu z hlediska dalších výhledů. Tak máte přesně čtyři minuty, abyste tohle všechno schrnul, abychom mohli respektovat pracovní dobu našich tlumočníků. Takže máte slovo. Tak eh, děláte studie, tak eh, musíte umět syntetizovat i odpovědi. Takže prosím, máte slovo. Did I, did I hear well? Tak nevím, jestli jsem slyšel dobře, jsou to čtyři minuty tak se zaměřím na ty hlavní věci. No, chtěl bych říct, byla tady jedna věc, která se týká těch návrhů a vašich připomínek, no tak mm, říkali jste, že něco slibujeme, že všichni se eh, na tom shodneme, ale eh, eh, prostě nejde to. Já souhlasím, já jsem akademik. Tak snažím se podpovědět na to, jak by to mělo vypadat, ale skutečný život eh, eh, samozřejmě vypadá jinak. Takže chci, abyste to chápali. Já jsem eh, nezohledňoval obtížnost vyjednávání s radou nebo vytvoření jednotné agentury, kde, když jsou teď morální aspekty tak jako oddělené v Evropě. Potom jsou tady věci, které se týkají mobility a debaty o tom, do jaké míry máme investovat do další mobility. A, vy jste se na to, jestli to omezení je menší, tedy je dobré nebo ne. Není. A tohle je můj osobní názor. Samozřejmě mobilita když eh, může vzrůst příliš mnoho, ale mobilita je součástí kvality života. Čili nakonec klíčový aspekt je dosáhnout té správné rovnováhy ve všech těch ohledech, kam patří udržitelnost. Nesmíme zapomínat na tu udržitelnost. To je velice eh, obtížná rovnováha mezi ekonomikou, sociálními a ekologickými aspekty a to je to složité. Někteří z nás se zaměřují eh, na ty ekonomické věci, ale je tady někdy také, eh, si příliš zaměřují na eh, ekologické aspekty. Pokud Evropa neroste, tak je to pro nás problém. Čili nakonec eh, se musí najít ta správná rovnováha. A v tomto ohledu bychom měli, neměli chápat investování jako eh, prosazování konkrétních nástrojů nebo konkrétních dopravních prostředků. Je spousta prostředků, jak eh, podpořit eh, boj proti klimatickým změnám. Nakonec ono nejde o to, že že něco konkrétního. Prostě eh, spoustu, jeden člověk jezdí s mnoha prostředky, mobilita může být velmi neefektivní, je spousta nových eh, věcí, které se neimplementují, protože je nedostatek eh, infrastruktury pro dobíjení. Takže musíte se zabývat investicemi, co by způsobem, jak umožnit lepší propojení mezi různými způsoby dopravy. To pomůže tomu modálnímu posunu jak o něm hovoříte. Potom jde o budování dobíječek pro mm, elektrická vozidla. Hovořili jste hodně o, o rovných podmínkách a ptali jste se mě, eh, co si o tom myslím. A ono se říká, že tady nemáme eh, spravedlivý systém. Z mého pohledu to zdanění se musí eh, zaměřovat na eh, ekologické aspekty. Uvidíme, co se eh, stane. Potom také podněty. Například ke sdílení vozidel, používání čistších módů. To jsou docela jasně čisté aspekty. Mě mě strašně zajímá, jestli by bylo možné eh, snížit mobilitu. Pokud existuje tedy nějaká, nějaká věd, nějak to vědecky popsané, tak eh, lidé se chtějí pohybovat čím dál tím více, to je jasné, to je realita. Na druhou stranu, pokud se chtějí lidé pohybovat více, tak je to tím, že spojí eh, kvalitu eh, života s eh, mobilitou. Možnost jet za matkou, která žije v zahraničí, nebo za dětmi, nebo... Takže předpo- nutit lidi, aby se nepohybovali, není efektivní, protože musíme respektovat každého svobodu. Takže nakonec, o co tady především jde? Musíme tedy zvládnout spoustu těch pohledů. Musíme Eh, lidi vzdělávat o trvalé udržitelné mobilitě a potom zvyklosti. Já si myslím, že doprava eh, není oceněná náležitě, protože externality nejsou internalizovány. Myslíme, že, eh, myslím, že cestujeme za náklady, které jsou nižší než vy, než nás stojí výroba. Dobrá, a teď přejdeme k dalším aspektům. Už mám jenom jednu minutu, dobrá. Hovořili jste o přidané hodnotě a o kritice eh, Evropské investiční banky. Tohle je jedna z věcí, které jsme zjistili eh, a o kterých jsme tady hovořili. Do jaké míry je tady efektivní financování? Hlavní problém, který máme, je, že máme nástroje k hodnocení efektivity, díky eh, kterým bychom se mohli jasně srovnávat. A to je otázka, kterou se budu zabývat do jaké míry je možné mít mechanismus k hodnocení nedostatku. Protože tady nejde jenom o um, ekonomickou efektivitu, eh, tady jde také o vyváženost eh, teritoriální a tak dále a tak dále. My, akademici, na tomto pracujeme, na vytváření mechanismů, eh, kterým bychom do rozhodování zahrnuli všechny aspekty, ale V současné době většina prováděného hodnocení se zaměřuje na administrativní aspekty a ne tolik na eh, dopady. Proto my doporučíme vytvoření eh, jasného dopadového rámce a vytvoření eh, společné metodiky v jednotlivých nástrojích, která by přispěla k získání ponaučení do budoucna protože eh, takto jsme se nebyli schopni eh, poučit. Děkuji vám, pane Vasalo, za tuto prezentaci a za vaše odpovědi. Slibuji, že příště dám slovo i paní Lauře Garido. Chcete snad ještě něco dodat k tomu, co tady zaznělo? Nějaké závěrečné slovo velice rychle, protože... allez Um, for The only thing I can... Uh, Jediná věc, která mě napadá, když hovoříme o redukci mobility, je každodenní mobilita. Musíme se skutečně všichni přesouvat někam jinam za prací? Ano, samozřejmě některé věci můžeme vyřešit. Možná, když musíte zajet za matkou do Paříže, no tak já vám nemůžu říkat, nejezděte tam ale autem. Ale je potřeba vyrovnat podmínky, třeba nepojedete vlastním autem, ale můžete jet vlakem. Takže ano, jsou určitá opatření, která lze implementovat, abychom snížili mobilitu, aniž by to lidi donutilo se nepřesouvat, když potřebují. Merci beaucoup, en tout cas. Děkuji za tuto studii, děkuji tlumočníkům za to, že trochu přetáhli s námi. Doufám, že eh, to studie bude pákou i k použití v Evropské komisi. Samozřejmě ten, eh, ta cestovní mapa bude velice důležitá chceme-li zareagovat na výzvy související s mobilitou, eh, která musí být také všem dostupná, protože